Micro, please. Mikrofon, prosím. Η συμφωνία Děkuji vám, pane předsedající. Ta dohoda, kterou připravují věřitelé a vlády, vede ke zkáze evropské rodiny, znamená nová tvrdá opatření, ještě tvrdší a horší než ta předchozí. Pokud chceme plně provádět memorandum a realizovat jej, tak tím žádáme ještě eh, závažnější, tvrdší memorandum. A eh, to proto, že eh, budou chrázni velcí boháči a privatizace a eliminace určitých dosažených práv, jako snižování penzí, bude znamenat ještě další rány pro již chudé občany je zapotřebí eh, toto odmítnout, takováto vydírání. Nesmějí se eh, sklonit před diktátem věřitelů. Je tedy zapotřebí, abychom dosáhli nové dohody, která zablokuje opatření zaměřená proti eh, národu, proti lidem. Musíme být poctiví, realističtí a hledat znovu nastolení zdravé ekonomiky Slovo má první místo předseda komise a e, paní Kalina Lukaševica. Mám e, to potěšení vám oznámit, že delegace indického parlamentu e, je nyní na oficiální galerii hostů. Chci je zde srdečně přivítat. je vedena předsedou Kecaba, Srimati Sumitra Bajan. Tato delegace je zde na pozvání předsedy Evropského parlamentu za účelem posílení vztahů mezi našimi parlamenty. Setkání Indického Evropského parlamentu se konají od roku 1981. Význam Indie pro Evropskou unii růstá, jak je to vidět i ze strategického partnerství z roku 2004. Naše delegace pro vztahy s Indií podnikla celou sérii návštěv do Indie. Naposledy to bylo v březnu tohoto roku, kdy